Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen uns... Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat v práci. Bod pořadu jednání 58, absolutorium parlamentu. Denis de Jong má slovo, aby představil svou zprávu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se to vzít stručně protože nakonec je ta zpráva velice dlouhá, ale nebudu se věnovat všem jejím částem, jenom tehdy, kdyby se kolegové chtěli na něco ptát, tak samozřejmě jim rád odpovím. Za prvé si myslím, že je důležité, abychom se podívali na začátek té zprávy. Podíval jsem se nejdřív na ten celkový proces kontroly rozpočtu v parlamentu, účetní dvůr měl dojem, že hlavně ty správní, administrativní výdaje mají jistou míru chybovosti. Ta míra chybovosti proti je ale poměrně nízká. Účetní dvůr šetřil jenom docela malou část transakcí. Hovořil jsem o tom i se zástupci účetního dvora. Ta kvota je sice nízká, ale pak samozřejmě je tady taky mm, to riziko pohroze, po, poškození pověsti parlamentu, aby se parlament v této oblasti nedostal do novinových titulků. Proto bych eh, pledoval proto, abychom tomu věnovali hodně pozornosti. I ze strany účetního dvora, hlavně plánování, které se soustředí na výkony, performance-based. Pro nás je to vždycky trochu složité, když se podíváme na ty procedury, eh, z nichž to vychází, tak členo, od členů našeho výboru se očekává, že budeme odborníky, protože posuzujeme účty. Samozřejmě člověk získá určitou zkušenost, hledačeho si může všimnout, ale když se podívám třeba na to, jak je to ve srovnání s nizozemském v Národním parlamentu, tak tam je to tak, že dřív, než eh, se tomu začneme věnovat z politické perspektivy, tak člověk dostane písemné eh, informace, jak to celé vypadá. Od sekretariátu, který má ty věcné eh, vědomosti k posouzení účetní závěrky. Já jsem pro i v případě parlamentu. Nesnad, že by se generální ředitelství měla nějak rozšiřovat, ale ty informace, ty vědomosti, které existují, by se měly využít. To znamená, že třeba by mohl výbor pro kontrolu rozpočtu být podpořen výborem hospodářským, ale měli bychom využívat všech specifických vědomostí a poznatků, které jsou k dispozici. A pak by ty kontroly mohly být i konkrétnější. 1,2 miliardy to jsou prostředky, což je suma, na kterou se pak musíme soustředit. Případné plítvání, to je věc, na kterou je třeba hledět bedlivě. Já si myslím, že tady v parlamentu se odvádí úplně dobrá práce, to také ta moje zpráva říká. Právě když se jedná o performance-based budgeting, tak eh, tam je třeba uh, pracovat velice cíleně. Určitě není všechno negativní, ale mám i Vedli jsme o tom mnohé diskuse, třeba třeba Dům evropských dějin nebo cena Lux Prize, informační kanceláře. A v této zprávě vyzývám účetní dvůr, aby právě co se týká komunikace, aby se, abychom se na to podívali opravdu podrobně, co a kde můžeme zlepšit, jak třeba oslovit i ty lidi, kteří se spontánně nevinují sledování evropských institucí. Myslím, že to je pro politiku velká výzva oslovit lidi, kteří jsou vůči politice lhostejní. Jakým způsobem je oslovíme? Doposud se neobjevilo moc nových myšlenek. Ty informační kanceláře se sice snaží, ale je to opravdu složité, chtějí-li být aktivní. Dům evropských dějin, je to skutečně úkol parlamentu? Já si myslím, že se o tom přemýšlelo zatím málo. Je to sice turisticky atraktivní věc v Bruselu, při vším respektu ke kolegům, ale když něco dáváme, měli bychom také něco dostat. Je tedy třeba hovořit s městem Bruselem o tom, že jsme vlastně přispěli ke zvýšení atraktivity a že by se na tom třeba Brusel také mohl podílet. Další bod, transparentnost. Zbytečné náklady, paušály, úhrady nákladů, o tom jsme také už hovořili. Osobní webová stránka poslanců, jak, ta by se da, jak ty by se daly zlepšit a věci, které souvisí s vedlejšími aktivitami. A další čtvrtý bod – dobrovolný důchodový fond. Ten existuje pro europoslance od roku 2009 a dlouhodobě tam v tom eh, dobrovolném dodatečném důchodovém fondu se dopracovává ke značnému deficitu. Jeden nizozemský novinář se na to podíval, často se o tom hovořilo v nizozemských médiích, tak jsem si toho Eh, všiml, ale je to věc velice složitá. Podíváte se na tu míru pokrytí toho a u dodatečných důchodů to zpravidla bývá 1,5%, tady je to 37%. No, to se nedá úplně přesně srovnávat s normálním důchodem ve firmách, ale je to přece jenom věc, která by v budoucnosti asi byla složitá a musel by do hry vstoupit daňový poplatník a myslím si, že bychom měli najít nějaká jiná řešení. bývalí evropští poslanci, kteří platí příspěvky, tak tady je samozřejmě myslet nutno i na ty, kteří teď dostávají důchod, ale nemůže se to přenést na bedra daňových poplatníků. Je to těžký problém, jsou tady i právní závazky a myslím si, ale, že je to docela napadnutelné. A další fond, kde jsme napadnutelní, to jsou příspěvky úředníkům, které platí komise ale není tam eh, upraveno nic, jako třeba teď v souvislosti s Velkou Británií, když by třeba nějaká země chtěla opustit Evropskou unii. Kdo, kdo bude platit ten důchod? Bude to dělat britská vláda, ale úředníci vlastně pak závisí na tom, jak se k tomu postaví národní vlády. A další bod Evropské politické strany Tam jsme měli setkání s vyloučením veřejnosti. Předložil jsem celou řadu návrhů, jak zlepšit kontrolu. To tedy neznamená, že jsou všude nějaké problémy. Byly určité skandály, ale ty se týkají spíš nových politických stran, nikoli v těch tradičních, ale znamená to, že novináři často mají víc faktů, než máme my, než jsme se dozvěděli my vnitřními kanály. Třeba Ernest a Young se na to podívali velice podrobně. To znamená, tady je problém, ale zároveň je to pro budoucnost i možnost. spolupracovat s institucí, která začala pracovat teprve v tomto roce a má zatím velice málo zaměstnanců. Já jsem v každém případě pro, abychom se věnovali úvahám na téma evropských politických stran abychom hovořili o tom, co se dá udělat teď ve spolupráci s oním novým úřadem. Také můžeme zvažovat, zda by šetření mohl vést výbor pro kontrolu rozpočtu. A poslední bod, to je politický bod. Paní předsedkyně to také už zmínila. Tady se jedná o zneužívání. funkce bývalého předsedy parlamentu. Tady také zazněly určité otázky. Ano, to bylo už i ve zprávě kolegy z loňského roku, že tady přece jenom možná už je o čem hovořit. Ještě jsou tady třeba nové body, o kterých zatím nevíme, ale ono je těžké v takové zprávě se všemu věnovat. Jako zpravodaj si myslím následující. Domnívám se, že my jako výbor máme zapovinnost se objektivně věnovat faktům, a podívat se, do jaké míry to je pokryto usnesením nebo vyšetřováním. A když pak ještě něco zbývá, tak je samozřejmě dobré napsat nějaká doporučení, ale kdyby to mělo být jenom opakování toho, co už bylo jinými slovy řečeno v té minulé zprávě, tak pak bych zvažoval, jestli je tam vůbec nějaká přidaná hodnota pokud to nevede k nějakým dalším šetřením. To by pro mě bylo zásadní kritérium. Pro mě je důležitá jedna věc, a to je i v tom doporučení, a sice, aby politika nominací generálních ředitelů, tady je v parlamentu poradní výbor, ale v tom výboru zatím je celá řada špičkových úředníků, jsou tam generální ředitelé, Když se ale chceme vyhnout tomu, aby docházelo k nesrovnalostem, tak by bylo třeba tam mít zastoupení středního managementu, třeba prostřednictvím personálních rad. To říkají úředníci opakovaně. Ano, tedy pokud skutečně chceme udělat eh, kariéru u špičkových funkcí, tak je to spíš eh, tak, že roli hrají úvahy politického charakteru. Tady vidím možnost, jak věci zlepšit, jak eh, zvětšit transparentnost, abychom se vyhli tomu jánabráchismu. To jsou ty hlavní linie. Dalším bodům se mohu věnovat samozřejmě, budou-li si to kolegové přát. Děkuji kolegovi Denisi de Jongovi. Samozřejmě rozpočet parlamentu bude jádrem pudla při veškerých svárech, tak tomu prostě je už po léta. Ta kritika tě určitě nemine. Kolega Savama je první na seznamu řečníků. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane zpravodaji, pane De Jongu, za vaše obecné, dobře vyvážené poznámky k návrhu zprávy. Souhlasíme s celou řadou kritiky, kterou tam zmiňujete. A je to slušně dlouhý seznam. Třeba nedostatek efektivity v oblasti komunikační strategie, hodnota za peníze v případě Lux Price, náklady na Dům evropské historie, a pak otázky harassmentu, náklady dobrovolného důchodového fondu, zlepšení výpočetní a informační technologie, ale druhá stránka věci. To je otázka transparentnosti. Samozřejmě Mm, za to my velice bojujeme za transparentnost, ale nejsem si jist, zda způsob, jakým přistupovat k transparentnosti, možná, že tady máme lehce odlišný postoj k tomu, jak dosáhnout efektivity. Třeba když zpráva navrhuje, aby všechny relevantní dokumenty související s výdaji by byly předkládány a aby na webu byl každý jednotlivý účet zveřejněn, pokud tomu dobře rozumím, tak si nejsme až tak úplně jisti, že to ponese ty žádoucí výsledky. A proto, co se týká té transparentnosti, tak eh, tady zřejmě eh, za stranu lidovou přijdeme s nějakými pozměňovacími návrhy. Dále většina těch požadovaných informací už bez tak je na parlamentním webu. A největší obava, kterou máme, samozřejmě je nárůst administrativních nákladů. Nejenom nákladů jako takových, tedy čísla, ale ještě větší starosti nám dělá jak, jaký chaos by to mohlo způsobit, abych byl úplně upřímný. Nehovořím o, o nákladech, jak se ty využívají, ale teď administrativní stránka toho všeho, kdybychom se řídili přesně doporučeními, které, která obsahuje vaše zpráva, respektive její návrh. My tedy podporujeme transparentnost, to už jsem řekl. Ale podívejme se, možná diskutujme o tom, jak bychom mohli s těmi informacemi nakládat lépe. Co se týká politických stran, skupin a nadací, zase obecným cílem je, a my sdílíme ten cíl, ale problém po našem soudu je, že když se podíváme na potenciální problémy s využíváním zdrojů, tak tady jsou velké rozdíly mezi různými politickými stranami. My všichni to víme nepůjdeme asi frakci po frakci do podrobností, ale je tady to, co mám udělat k tomu, abych mohl využít tu řádku 400, když cestuji někam do odlehlých částí Laponska, cestuji, jsem celé dny na cestě, dostanu se tam a publikum pak činí sedm lidí a mám to napsat do, do dokumentu. Je to byrokratické. Ano, já vím, že je to důležité, musí to tam být. Já jsem pro striktní kontrolu, ale to všechno tam už je. Byrokracie, kterou teď děláme, tak si myslím, že je opravdu už vyladěná na maximum, abych to tak použil, abych to tak řekl. Takže nevím, jak moc to ještě zlepšit, ale Přineseme celou řadu pozměňovacích návrhů k těmto věcem a ještě jednou vám chci poděkovat a jsem si jist, že budem, ta, budeme dále diskutovat vaší velice progresivní a kompetentní zprávu, pane De Jongu. Děkuji. Děkuji. Další na seznamu řečníku je kolega Gajar, prosím. Děkuji, já bych se soustředila na poslední bod, o kterém hovořil Denis de Jon. Denis, jak to, když si to vysvětlil, tak eh, já s tebou úplně souhlasím. To je podle mě naprosto v pořádku, co se týče otázka personálních rozhodnutí eh, předsedy, který odešel právě. Tady bych zohlednil pouze to, co je skutečně nové, a ne to, co je ve výrocích poslední zprávy o kterou jsem nepodpořila, protože mě připadala skutečně problematická. Tak to bychom tedy měli postupovat. Eh, budeš mít v tomto jistě mou a doufám, že ne pouze mou podporu, ale asi podporu mnoha dalších členů mé frakce, a to protože musíme si uvědomit jednu věc. My jako, ty, my jako výbor, tato zpráva a zpráva na veřejnosti, kterou děláš, bude hrát, či hraje v Německu ve volebním boji skutečně velkou významnou roli. Otázka je, zda to výbor takto chce, zda svou roli takto chápe, že chce ovlivňovat německý volební boj, tedy volby do Bundestáku a do zemských sněmů v Německu. Tak jak ty si to řekl, je to, myslím, naprosto v pořádku. Nejde o to položit si otázku, zda skutečně došlo k porušení předpisů, nebo zda to byly postupy, které si vyžadují nějaké širší dojasnění ve smyslu toho, že je třeba, aby se pravidla stala jasnějšími. Já z těch zpráv, eh, či z těch dokumentů, které mám k dispozici, ze zpráv od administrativy, že tam je skutečně, jsou tam určité rozpory v tom, například ty trvalé služební cesty, za to bylo tedy to nejvýhodnější řešení pro rozpočet parlamentu. Eh, pokud ne, tak bych s tím neměla problém, kdybychom to sledovali dál, ale pak pravděpodobně není nic, eh, co bychom měli panu Markusovi Engelsovi eh, jak si vyčítat. A nebo tomu tak není. Pokud tedy ta trvalá služební cesta nebyla pro parlament tím nejlepším řešením, tak já to vidím tak, že role našeho výboru spočívá v tom, abychom to takto konstatovali a pak ale e, také naformovali, jak vypadá tady naše alternativní představa. Jak si tedy myslím, že by se to mělo jinak řešit? Že bychom tedy administrativě řekli, jak ehm, tedy při takovýchto obdobných eh, podobných případech, kdy se tedy vysílají našich pracovníků, jak to řešit, jakým správným způsobem, tak, aby to skutečně bylo pro parlament nejvýhodnější. Momentálně si myslím, že to je obtížné. Je tady jasná, jasný postoj administrativy parlamentu, který se jasně vyjádřil, že tam nedošlo k porušení pravidel, ale na druhou stranu opakované v Německu sedu dočítám, že k takovému to porušení došlo. Takže to je skutečně otázka, kde náš výbor musí nalézt svoji roli. Jistě, e, výbor si může svou policii zvolit sám, může mít jiný postoj než administrativa parlamentu, ale pokud administrativa nezjišťuje žádné pochybení a my jako výbor kont pochybení zjistíme, tak samozřejmě to musí mít i důsledky na současnou administrativu. Děkuji. Děkuji. Stále ještě eh, čekáme na stanovisko administrativy parlamentu k našim otázkách. My tedy ještě nevíme, zda došlo k porušení pravidel či ne, protože my žádné oficiální stanovisko administrativy ne máme. My jsme jim stanovili lhůtu 3. 3. a doufáme, že tedy eh, včas toto oficiální stanovisko administrativy parlamentu obdržíme, abychom to mohli, se s ním mohli v plné podrobnosti seznámit. Jako další kolega Javor, prosím. Uh, Zaprvé bych chtěl poděkovat kolegovi za návrh zprávy, který je skvělým podkladem. Řekl bych pár myšlenek k té zprávě, když tady máme tu podpornou jednotku, stejně tak ten princip performance-based budgeting je ve zprávě velmi zdůrazněn pak je tady ta iniciativa Single Seat. To není nic nového, ale je důležité to opakovaně zmiňovat. A také se mi zamlouvá myšlenka těch více personalizovaných poslaneckých stránek s informacemi o lobbingu, o výdajích a tak dále. S ohledem na omezený čas bych chtěl zmínit pár věcí, kde si myslím, že bychom zprávu mohli vylepšit. E, financování politických nebo unijních politických stran a nadací. Myslím, že tady by zpráva mohla být e, trošku, řekněme, přísnější v tomto směru. Předložím jisté pozměňovací návrhy, jak e, kontrolu učinit systematičtější v této oblasti. Druhá věc je, jsou obecné výdaje, to je dlouho jdoucí debata a nemyslím si, že v této zprávě o absolutoriu to můžeme vyřešit, ale myslím, že je důležité jasně říci, že jsou to veřejné peníze a vydávání veřejných peněz by mělo být transparentní. Jsou různé způsoby, jak té transparentnosti dosáhnout, ale já si myslím, že obavy týkající se e, zveřejňování nákladů na každou kávu a každého eura, to asi není realistické. Je třeba najít nějaké řešení, že třeba nad 100 eur se bude zveřejňovat ten účet nebo ty náklady. Nemůžeme totiž eh, poslance manévrovat do nějaké situaci, kde by museli zveřejňovat účet za každé vydané euro. Přesto si myslím, že tohle je důležité a pokud eh, je tady otázka, jaký chaos z toho může vzejít, tak já bych řekl, že z toho může vzejít politický chaos, protože přesně víme, že někteří z kolegů poslanců využívají Eh, tyto zdroje jako řekněme dodatečný plat. A s tím by se myslím mělo skoncovat. Ano, musíme najít rovnováhu mezi nezvyšováním administrativní zátěže pro kanceláře poslanců, ale transparentností na druhé straně. Pak je tady otázka svobody mandátu, ale myslím si, že tady můžeme najít nějaké dobré uh, řešení, abychom dosáhli maximální možné transparentnosti, aniž, bychom, aniž bychom udělali mnoho problémů. Myslím, že to musíme udělat proto, abychom získali zpět důvěru evropských občanů v instituce, především v Evropský parlament. Třetí věc, velice rychle, to jsou ta interní pravidla pro whistleblowery. Myslím, že parlament má dobrá použitelná pravidla v této oblasti, ale jisté drobné problémy tady stále ještě jsou. Hlavně situace akreditovaných asistentů. To jsou lidé ve speciální situaci, je třeba najít pro ně nějakou speciální úpravu, ale je potřeba se postarat o jejich ochranu. Také eh, tam ty paragrafy týkající se IMAS, e to jsou určité specifické věci, k nímž podám pozměňovací návrhy. A další dvě důležité věci. Jedna je otázka vedlejších pracovních poměrů, side jobs minulé zprávě o absolutoriu se říkalo, že s tím chceme něco udělat, ale měli jsme na konci procedury na plenárce takové celá pochybné hlasování a některé odstavce z toho absolutoria minule byly vykuchány, ale výbor pro kontrolu rozpočtu chtěl něco udělat s s tímto faktorem u poslanců plénum to smetlo eh, ze stolu. A poslední věc, otázka Martina Šulce. Souhlasím, že musíme jasně říct, eh, co se stalo v té kampani v roce 2014, ale měli jsme šanci udělat to v té, šanci, té zprávě o udělení absolutoria loni, ale došlo tady k podpoře těch um, odstavců na plénu na poslední chvíli, ale nakonec na plénu bylo to hlasování stejně pochybné jako to hlasování, které vykuchalo ty paragrafy o vedlejších eh, pracovních místech, tak tam zase i tyhle ty paragrafy byly smeteny. Takže to bylo to absolutorium za rok 2014 a to byl okamžik O, kdy jsme měli něco udělat ve vztahu k předsedovi. Chápu a uznávám, že v Německu se teď vede eh, kampaň, volební boj, což nás staví do nové situace, ale musím říct, že šanci jsme měli z procedurálního pohledu. To byl správný okamžik a většina parlamentu prostě ten správný okamžik prošvihla. A teď mám trochu divný pocit z toho, že se to, k tomu vracíme místo toho, co bychom to byli bývali udělali před rokem. Děkuji. Kolega Ali, bitte. Kolega Ali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně milí kolegové, kolegové pane De Jongu. Za prvé chci vyjádřit eh, uspokojení z toho, že ta zpráva je obsáhlá a podrobná co se týká všech aspektů fungování z finančního pohledu, tak to je důležité nejenom proto, že je to asi 20 20 prostředků z toho víceletého finančního rámce, ale eh, aktivity parlamentu jsou velice dobře viditelné a všechny aspekty, které tu byly zmíněny, tak eh, k ním musíme přistupovat velice obezřetně, jaký může být dopad na veřejné mínění v Evropě. A pro nás je důležité nejenom hovořit o tom, jaká je úroveň výdajů, jak je to s procentuálním podílem a mírou chybovosti, ale jde i o to, jaké finanční zdroje jsou vydávány a jaké výsledky se tím dosahují. Tento přístup je už zabudován v té zprávě pana de Jonga a já si myslím, že ten princip eh, performance-based budgeting by měl vést k tomu, že budeme sdílet zkušenosti s ostatními ředitelstvími. A nakonec bych rád ještě zmínil otázku školení personálu, vzdělávání personálu a dosažených výsledků. Pro mě je těžké najít nějakou informaci, to řekl i pan De Jong, uh, u těch jiných aspektů, jak se takové výsledky dají měřit. Uh, i když uznávám, že vydáváme veřejné prostředky na to školení. Měli bychom mít systém, který je schopen posoudit, zda ten systém školení a vzdělávání poskytuje parlamentu nějakou přidanou hodnotu, abychom to mohli nějakým způsobem kvantifikovat. Děkuji. Frau Schmidt, bitte. Paní kolegyně Schmidt, prosím. Děkuji. Je to čím dál tím zajímavější. Čím déle poslouchám, tím zajímavější to je. V zásadě mám důvěru v parlament a také v generální sekretariát a e, jsem, jak předpokládám, jako většina kolegů zde zastánkyní transparentnosti. A proto mne velmi zaujalo během posledních dnů a týdnů, e, to, jak jsem se dozvídala ta čísla z médií a týkala se právě bývalého předsedy parlamentu ty výčty, které tam byly, ty výčitky proti němu, vůči němu, podle mě musíme nutně dořešit. A stejně, jak to řekl kolega De Jong, nevím, pokud tady aktuálně skutečně mu něco vyčítáno, tak jsem toho názoru, že je třeba zcela nutně to mít i ve zprávě, kterou bude přijímat eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu. Respektive chci, aby tam byly ty výčitky a jejich objasnění, respektive k tomu nějaké stanovisko, neboť jsem toho mínění, že to, co tady bylo nadneseno, to, co vysí ve vzduchu, eh, není škodlivé nejen pro bývalého předsedu, ale také pro každého jednotlivého z nás. Mám několik otázek. Pravděpodobně nyní nebudu sto požadovat, aby generální sekretariát eh, na to zareagoval písemně či ústně do 3. 3., ale doufám, že zareagují co možná nejdříve, že to bude nějaké druhé follow-up. V této zprávě si myslím, bychom měli mít jasně objasněno, co je tedy taková to trvalá dlouhodobá pracovní cesta a mít tam také definici toho, kdo smí na takovou tu cestu jet a kdo o tom rozhoduje a kdo to kontroluje respektive kdo kontroluje to, zda je to vše v souladu, zda tedy veškeré výdaje byly řádně učiněny. To, co říkal kolega Gajer, že to bude mít eh, význam v volebním koni, a boji. Ano, ano, ani máme v, v Německu, ve Francii a v Nizozemsku volební boj, ale přesto si myslím, že my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu něco takového nemůžeme ohledňovat. A navíc, když je to možné dojasnit pozitivně, tak to bývalému předsedovi vůbec neuškodí. Takže já skutečně chci, aby se to celé objasnilo rovněž taky, také, a dobře víme, že tady Špíkl, německý magazín o tom psal a je, zmiňuje jméno bývalého spolupracovníka, eh, bývalého předsedy Šulce, Markuse Engelse, který celé týdny trávil v Berlínu, ne, Berlíně, ne tady jste v Bruselu, byl na takzvané trvalé či dlouhodobé pracovní cestě. To víme, také víme, že dostával denní příspěvky, jakožto někdo, kdo je na, na této Eh, dlouhodobé pracovní cestě zároveň dostává 16 eh, náhrad za to, že tedy nepůsobí ve své domovině. Víme, že bydla v Berlíně, jenom nevíme, zda Evropský parlament převzal také jeho náklady na nájem bytu. Teoreticky je to možné, protože interní pravidla to dovolují. To bych tedy ráda věděla, za tomu tak to bylo. Dároveň bych ráda chtěla požádat o to, aby jsme získali informace o tom, kolik momentálně probíhá takovýchto trvalých pracovních cest. Máme informace z médií, ovšem já nevím, zda ty informace jsou správné či ne. Takže já si přeji, abych přesně věděla, kolik pracovníků je momentálně vysláno na takovouto trvalou služební cestu, jakých oddělení parlamentu se to týká, odkud tedy ti to pracovníci pochází a jaká oddělení parlamentu dohlíží nebo má kompetence nad těmito služebními cestami. Takže bych to chtěla mít nějak přehled podle let eh, o těchto služebních cestách. Dále v těch eh, článcích, které se objevily v médiích, se uvádí, že jeden pracovník údajně řekl, že byl vyvíjen nátlak v tom smyslu, aby se ohlíbala pravidla Evropského parlamentu. Já si skutečně raději nechci představovat, že něco takového skutečně že k něčemu takovému skutečně mohlo dojít, ale i o tom chci mít informace. Pokud někdo ohýbá pravidla, jak zde bylo nadneseno, tak tedy je mi to ubohého Evropského parlamentu. Dále, eh, ještě si vyhrazuji právo položit další otázky, ale prozatím je to vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji jako další kolega Bog. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem nejprve nechtěl hovořit o záležitostech týkající se bývalého předsedy, ale tolik toho tady zaznělo, že nejdřív řeknu něco k tomu, než se budu věnovat rovněž dalším záležitostem. Co se týče obvinění proti bývalému prezidentovi, předsedovi tady parlamentu, s tím, co řekl pan Javor. To se týká vlastně udělování absolutoria z roku 2014 a když se pustíme do těchto záležitostí, no tak jsme měli dělat v tom náležitém čase, ale víme, že ty otázky tady teď jsou na stole a že má generální tajemník a je třeba, abychom od něho dostali co nejrychleji odpověď. Doufám, že informace generálního tajemníka přinesou jasnost v některých záležitostech a očekávám, že budou schopni nám odpovědět, ale nečekal bych, že administrativa by připustila konání něčeho, co nebylo korektní. Eh, ale pak, že ano, je třeba dotázat se administrativy. Takže počkejme do příštího týdne a teprve potom, až dostaneme informace, můžeme si udělat úsudek, až dostaneme ty informace, budeme moci eh, vlastně teprve udělit absolutorium, protože nemůžeme eh, se zaobírat pouze touto záležitostí, když to máme tolik jiných věcí, které bychom se, kterým bychom se měli věnovat, tak jak to zdůraznil pan Jung ve své zprávě. Je tady celá řada věcí, o kterých bychom měli teď hovořit. Například, co se týče rozpočtu parlamentu, pan zpravodaj řekl, že tedy možná generální eh, tajemník se snaží vytvořit další jednotku v rámci výzkumné služby jako skupina SAD. My si nejsme jistí, jestli je něco takového vůbec nutné a zda to je proporcionální. Když se podíváte na velikost, evropského, eh, na velikost rozpočtu Evropského parlamentu a Eh, na eh, to, jak je třeba také bdít nad existujícími strukturami a jejich fungování. Transparentnost samozřejmě, záležitost, o které hovoříme pořád. Když hovoříme o transparentnosti, hovoříme o transparentnosti veřejných výdajů a diet. A milí kolegové, tady bych rád povzbudil všechny, abychom co možná nejrychleji osvětlili tuto záležitost, ale zároveň je třeba, abychom zabezpečili, že tady nebudou existovat velké administrativní překážky. A o čem teď hovořím? To je vlastně systém, který se používá ve Spojeném království při vysílání delegací. A my bychom to měli postupovat podobně jako i v UK. Co my děláme? Máme nezávislého auditora, který přijde, zavoláme ho, no, a trvá mu to jedno dopoledne, aby přišel a podíval se na způsob, jakým způsobem byly utraceny diety či příspěvky. A e, pak může dát certifikát, aby řekl, že tyto obecné výdaje byly řádným způsobem vydány a pak se to zveřejňuje na našich webových stránkách. Takže můžete vidět, jakým způsobem a že tyto obecné mm, příspěvky na diety byly udělovány. Čili tady nepotřebujeme žádné administrativní nové náklady. Chceme být transparentní a no pojďme to udělat tak, aby to nespůsobilo další náklady. Možná, že bychom si to mohli vzít jako příklad takovýto návrh. Takže o tom hovoříme stále. Druhá věc. Ve zprávě se týká informačních kanceláří, v členských kanceláří a De Jongova otázka, zda je vůbec nějaká potřeba pro to. Když o tom přemýšlím, v rámci brexitové kampaně ve Spojeném království jedna věc, kterou jsme byli stále konfrontováni. Tyto kanci občané neznali, nevěděli, jakým způsobem funguje Evropská unie, nevěděli, jak funguje Evropský parlament. Ve Spojeným, Spojeném království jsme měli málo informací. Ehm, víc jich bylo ve Skotsku, ale prostě a přitom všude je informační kancelář. Ehm, bych tedy velice rád viděl, jaké informace poskytují. A poslední věc. Ano, potřebují větší ochranu. Co se týče oznamovatelů, ti to potřebuje větší ochranu, ale když se na to podíváme, musíme se také podívat na diety, které dostávají, když jdou do Štrasburku. Často jsou velice nízké a je velice těžké pro ně, aby si našli odpovídající obyvatel, eh, ubytování a mohli se také starávovat. A aby mohli bezpečně docestovat do Štrasburku, na to bychom měli nahlížet jako na prioritu. Generální tajemník říkal, že se na to sice díval, ale my bychom měli sledovat, jakým způsobem se to vyvíjí dál abychom zabezpečili, že tady bude existovat dostatečná struktura, když oznamovatele jezdí do Štrasburku. Děkuji. Teď kolega Žák. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, skutečně je to celá řada zajímavých věcí ve zprávě našeho kolegy De Jonga. A já bych rád soustředil svou pozornost na více bodů. Prvním z nich je to, co se týká politických stran zejména evropských politických stran. Než se pustím do určitých eh, těch podrobností, eh, chtěl bych připomenout jednací řád a také připomenout smlouvy, protože když si přečteme a když slyšíme celou řadu věcí o evropských politických stranách, člověk má dojem, že tady nejsou respektované organizace, No, já jsem si vždycky myslel, že politická strana v demokracii je automaticky eh, něco jako respektivního, zatímco u nás se předpokládá, že jsme něco jako mezinárodní mafiáni. A to tedy proti tomu já se vyhrazuji. Připomínám jednací řád a smlouvy. V demokracii je určitý počet mezníků a existence politické stran, politických stran v jejich pluralitě, to je zásadní znak demokracie. E, připomíná to již Evropská umlova e, lidských práv, e, základní listina je ve článku 12. Mám tady text Viktor Hugo, francouzský velký básník připomínal na věci všechny osoby mají právo na združování a vyjadřování na všech úrovních, nejenom strany, ale i odbory a jednotlivci. Eh, politické strany na evropské úrovni přispívají k vyjádření politické vůle evropských občanů, tedy občanů Unie, nejenom, že transformují e, názory těchto občanů, či je přenášejí na vyšší úroveň, ale zároveň je instrumentalizují a eh, v preambuli se upřesňuje, že je třeba pokračovat především v pokračování ústavních tradic jednotlivých zemí. A co se týče Francie, tady bych ráda připomenul, možná, že tady máme některé jiné francouzské kolegy, že článek 4 francouzské ústavy říká nasledující věc. Politické strany vykonávají své aktivity svobodně a to je zapsáno ve francouzské ústavě, zapsal to tam generál de Gaulle a zároveň je třeba připomenout tedy, a to se tady projevilo v té francouzské ústavě, jakou významnou roli hrají politické strany. Je tady druhý prvek. A to je dělba moci protože my nemáme Evropskou ústavu, tak já bych raději řekl rovnováha moci, ale jakmile neexistuje dělba moci, tak zjevně je velmi obtížné hovořit o demokracii, když nemáme příležitost On to tady eh, vlastně provozoval. Podívejme se na určité struktury Evropské komise Evropského parlamentu. Také chci říci ve stejném duchu, že mezi markéry základních práv eh, a základních zásad demokracie, to, na co upozorňuje náš článek 2 jednacího řádu, že tady musíme rozvinout tento bod týkající se problémů vysílaných zaměstnanců parlamentu. Co to znamená? Znamená to, že politická strana, znamená to, že združení, lobby nebo přímo eh, administrativa parlamentu nemůže dávat nějaký příkaz poslanci, když on má finanční povinnosti, jako například úhrada ale také, co se týče organizace jeho práce, do toho nemá zaměstnanec parlamentu vůbec co mluvit. Tady A taky si myslím, že v úpravě nebo v, v předloze v návrhu zprávy našeho kolegy a známe jeho zkušenosti, je tady hledá celá řada termínů, které mě šokovaly. Například, um, co se týče jeho závěru, on tady klade otázky, má to vůbec smysl pokračovat ve financování politických stran? Taková otázka tu je. No, tady se přece musím odvolat na právní základ. Ale další věci mě zaraží, jako například, když říká, že tady máme určitý počet stran, které se obvinují z velkých závažných nesrovnalostí. Nelze házet všechny do jednoho koše. Já znám velice dobře určité evropské politické strany či hnutí, kterým předsedám. Totiž já jsem předseda obviněn, předseda politické strany obviněný, a pak taky mám funkci v, naší, v našem výboru. Jedná se Eh, o záležitost, která vůbec nemůže být označena za nesrovnalost. Jedná se o 60 tisíc eur. Eh, struktura prostě použila určité logo i eh, pro své příznivce a mm, ti za to zaplatili 150 tisíc eur. No, No, a to bylo financováno prostřednictvím tohoto kanálu. A tak se financovaly eh, vlastně mm, eh, národní strany. Není to tak, že by Evropské hnutí a parlament financoval eh, Národní frontu ENF ve Francii. Je to úplně naopak. ENF financuje věci na evropské úrovni. No a protože celé toto téma vytáhl generální tajemník, eh, pan Vele, eh, ale byl dostatečně čestý, aby uznal, že tato diskuse se dostala před Evropský soud. Ale já naprosto zamítám tu myšlenku, že tady čelíme velké závažné nesrovnalosti. Závažné je to, co jsme slyšeli dnes ráno když malský finanční ministr hovořící ve jménu Rady Evropské unie řekl, na úrovni odhadů chyb v evropském rozpočtu je 30,8 procent, eh, zatímco jiný hovořící hovořil o jednom procentu. A když se hovoří o 146 milionech eur, tak číslo 1% znamená více než miliardu. Tady hovoříme v miliardových množstvích. A to jsou nesrovnalosti, což jsou závažné nesrovnalosti, i když, jak to zaznělo dneska ráno, možná, že to nebyla spronevěra eh, nebo závažný podvod. Ale je třeba, abychom tady vše správně rozeznávali, protože pan Schulz Eh, používal tady, rozšiřoval, rozstřikoval kolem sebe ten parfém různých podezření, aby se snažil vyprovokovat také jednání francouzské prokuratory eh, a navracel se přitom k rozpočtu 2009 a 2010 mm, co do francouzských stran, ale zatím, co se týče jeho, musí člověk v předkolom být velmi diskrétní a dívat se se sklopenýma očima. No a to je velký problém a to je třeba pojmenovat. A to se týká povahy parlamentu. Skoro jsem skončil, paní předsedkyně, skoro jsem skončil. Je obtížné věřit, že naše parlamentní práce se omozuje pouze na legislativní činnost. Ne, činnost poslance nespočívá pouze v legislativní práci. Tady je také pracovat s mediální sférou, pracovat na průkopnických zprávách, zejména když většina našich eh, kolegů eh, byla při všichni studenti prvního ročníku práv vědí, že přeskum těch politických stran je banální záležitost a náleží nejrůznějším kompetentním úřadům, aby ověřili, v čem eh, spočívá parlamentní práce toho či onoho a co znamená mimo parlamentní práce. A teď už přicházím ke svému závěru a sice konstatuji, že já jsem rovněž členem tohoto výboru pro rozpočtu. Pro kontrolu rozpočtu je zcela evidentní, že je třeba vykonávat kontrolu, jak nad prací těch či o něch různých organizací, ale je třeba zkoumat, aby se dobře využili fondy, ale není možné vylévat s vaničkou i dítě, jak říkáme my ve Francii. A teď mám na seznamu řečníků pana kolegu Bačdese. Děkuji, pane předsedo. Předřečník řekl, hovořil o e, výdaji prostředků, které jsou dány k dispozici poslancům, také proto, aby mohli zaměstnat akreditované asistenty. To je vlastně pomoc povinností poslance. A také říkal, to, co mohou či nemohou vykonávat takovýto akreditovaní asistenti. E, hovořil také o tom, zda mohou tedy zde odvádět práci, kterou bych v podstatě měli odvádět doma. Nechci to dále rozšiřovat, neboť to bychom zahájili polemiku. Náš týnový zpravodaj již řekl, jaký postoj zastává naše frakce a já v podstatě s, nimi, s ním ve všem souhlasím. Určité odstavce, které se týkají politických stran a nadací, ty bychom, myslím, mohli poněkud ještě posílit v tom výrazivu. Ovšem nevím, zda nás většina frakce podpoří, ale my předložíme odpovídající postup. Pozměňovací návrh ještě krátce k odstavci 46. Tam se jedná o informační kanceláře. Derek Vogen o tom již také hovořil. Musím říct, že e, to mě poněkud zaskočilo, tento odstavec. E, říká se tam, že celá řada informačních kanceláří může být zavřena. Zcela specificky Brusel a Štrasburg se tam uvádí v této zprávě. Tady Belgie také. Jde tady o belgickou informační kancelář. Způsob, jakým je pojata tato pasáž, říká se tam, že informace pro veřejnost v některých oblastech by měly být spíše nahrazeny tím, že budeme účinně používat možnosti internetu. Já tady musím říct, že mě to poněkud ruší, vadí. Tak to skutečnost nevypadá. Podívejme se na to, jak funguje informační kancelář Belgie. Já ji znám velice dobře. A musím říct, že oni dělají mnohem více, než pouze dávám k dispozici nějaké prospekty. My organizujeme celou řadu různých akcí, činností také mimo Brusel. Obracíme se na Belgičany, francouzsko mluvící, holandsko, lámsko mluvící, organizujeme jejich setkávání, tam si zveme odborníky, politiky, zástupce z univerzit, a také belgické evropské poslance, ty jsou také velice úzce zapojeni do práce této informační kanceláře. Já si tu zprávu musím ještě pročíst, ale je, skutečně vás ujišťuji, že prostřednictvím takovéto kanceláře můžete oslovit mnohem širší okruh lidí, než jak se to podaří internetu, či pouze nám jako jednotlivým poslancům. Takže já, pro mne informační kancelář znamená přidanou hodnotu i zde v Belgii, kde je jedno ze sídel parlamentu. A není možné to nahradit pouze tím, že odkážeme na to, že v internetu jsou možnosti se informovat. To je zcela, jiná, to je zcela jiný způsob práce. Já tedy předložím rozhodně pozměňovací návrh a pokusím se alespoň tento odstavec naformulovat trochu jinak. Když se dívám například na široké spektrum informačních kanceláří, vidím, časy se mění. Nadchází doba internetu, někdy občané i velice právem, kriticky hledí na způsob práce parlamentu a vůbec všech institucí což je třeba také silněji zohlednit při činnosti informačních kanceláří. Informační kanceláře nesmou, nesmí být pouze nějakým propagandistickým oddělením pro naše politiky. Ne, musí poskytovat skutečné informace a zajistit, aby lidé získali skutečný pohled, vhled do činnosti evropských institucí. My jsme parlament já nevím přesně, jak pracuje informační kancelář ve Štrasburku, ale jak pracuje ta belgická, to vím velice dobře. Já bych ji nerad pomocí takovéto odstavce v našem usnesení jen tak smetl se stolu. Neříkám to, protože jsem belgičan. Ti, kteří mě znají, vědí, že jsem e, všechno jen ne belgickým nacionalistem. Jsem velmi proevropský e, poslanec Evropského parlamentu ale hledím na Evropu i také i kriticky. A někdy říkám i, eh, co se týče těchto informačních kanceláří, že propaganda není vhodná, ale oni mají jiný úkol, mají poskytovat informace, takže já předložím svůj pozměňovací návrh, kterým se budu snažit tento odstavec změnit. Děkuji, kolegyně Eja Sender. Děkuji mnohokrát. Je mi líto, že jsem tady nemohla být od začátku, ale jeden z číšníků v naší restauraci, který tady celý den pracoval, e, odcházel do důchodu a žádal, aby tam byl určitě zástupci z parlamentu. E, co se týče zprávy kolegy Jonga, já v obecně souhlasím s většinou jeho návrhů a sdílím e, stanovisko pana Gajera rovněž, zejména v tom, co řekl v souvislosti s novým zájmem eh, toho, eh, co se dělo v okolí bývalého předsedy Evropského parlamentu. To už se objevilo vlastně v dubnu 2014 eh, a najednou zase po udělování dalšího absolutoria se to vrací. A některé věci domnívám se, eh, takové, abych to vyjadřila, zbytkové, ale je třeba podívat se na to, jestli bychom něco neměli tedy eh, dovést do konce a obrátit se na eh, ombudsmanku, abychom prostě měli nějaké ověření. Musíme si být jistí, protože to proběhlo tiskem několikrát, jakým, co se týče několika návrhů pana De Jonga. Já si nejsem naprosto jistá. Samozřejmě, že vím, že to všechno děláte podle své nejlepší vůle, nejlepšího vědomí a svědomí, ale v určitém okamžiku si musíme uvědomit, jakým způsobem eh, ochránit transparentnost, protože tady je eh, to trošku, eh, musíme sladit dvě věci. Musíme sladit ochranu osobních údajů a transparentnost, protože absolutní transparentnost neexistuje, že? A to se týká i nás a našeho okolí. A nemůžeme to přenechat jenom tak vlastním osudu. V některých případech by řekla, že bychom mohli dojít až k získávání větších údajů, Eh, s určitými problémy, které my osobně máme v našich kancelářích s našimi asistenty a myslím si, že naše spolupráce s asistenty musí být posílena a tady jistě předložím několik pozměňovacích návrhů, o kterých budeme muset naprosto upřímně otevřeně diskutovat. Ale domnívám se, že v určitém okamžiku nám musí být jasný ten rámec mezi ochranou osobních údajů a prostředím naší práce nejenom tedy poslanců, ale i asistentů a všech ostatních. Co se týče udělování ceny Lux, no, mm, Tady tak trochu jste zahrnul ty kritiky, které zazněly a samozřejmě jsem pokaždé vždycky spokojená, když se dívám například na ty filmy a kdy hlasuji pro, film, pro filmy. Kromě toho tento rok z toho hlasování, eh, které mm, jsme prováděli v Evropském parlamentu pro filmy, došlo tady k rozšíření na další publikum, alespoň Eh, a podobá se to samozřejmě udělování Oscaru, když na, to je samozřejmě na vyšší globální úrovni, ale ta kapacita parlamentu, který pokračuje v ochraně hodnot, které jsou zásadní evropské hodnoty, a umožníme těmto filmům, aby se dostali až za eh, přes Atlantik, na druhou stranu Atlantiku, tak to je jistě také velice dobré pro poslání filmu a tím způsobem pomáháme, eh, pomáháme i těmto tvůrcům filmovým a dodáváme také větší viditelnost jejich práci nad rámec naší legislativní práce, že? anebo naší rozpočtové práce a proto já se domnívám, že i tato cena je nesmírně důležité. Dále se domnívám, že zcela zásadní pro řízení, současné řízení parlamentu by bylo, navrátit pozornost těm projektům, které zůstaly vězet jaksi v nečinnosti před několika měsíci související s novými budovami, s ustanovením nebo se slučováním všech těch zaměstnanců eh, související se všemi aspektami, eh, aspekty, promiňte, při navyšování zaměstnanců v té eh, vědecké a výzkumné jednotce. Tady také dochází k diskuzím, za tedy internalizace nebo externalizace. To souvisí se zabezpečením našich prací. A tady bychom měli tak trochu revidovat všechny tyto projekty, eh, které eh, omezil generální sekretariát a také se to komentuje v tisku protože v česku jsem se přečetla, že tady se zase chceme pouštět do všech projektů, eh, které byly zastaveny, ale my to musíme zahrnout a otevřeně o tom diskutovat, dát tady určité limity tedy, či dát zelenou možnému pokračování některým z těchto projektů v rámci udělování absolutoria. Děkuji mnohokrát, já jsem se taky dala na seznam řečníků sama. Já bych si přála, aby to, co řekl kolega de Jong, máme-li nové prvky, musíme vyjmout otázku e, sídla ve Štrasburku nebo v Bruselu? No za to bych byla vděčná, protože tady prostě se furt diskutuje otázce, kterou, o které nejsme schopni rozhodnout my ale ono se to potom objevuje trošku jinak v některých částech eh, udělování, o udělení absolutoria. Eh, když se podíváme na bývalého předsedu, to, co je teď na stole, je nové. To tady v roce 2014 nebylo, ani v těch odstavcích, které při hlasování vypadly. To tady nebylo a právě protože je to nové, a protože je to v doposud méně nepoznané míře zdokumentováno, tak je třeba přistoupit k této otázce eh, s novými aspekty. Musíme postupovat věcně, naprosto souhlasím s kolegou Gajerem i s kolegou De Jongem. Jedná se tady o věrohodnost a musím říci, že samozřejmě úplně jedno, jakou barvu předseda měl. Asi jsme po tom veřejném echu, po té veřejné odezvě měli hm, dát nějaký nějakou reakci. E, teď, co se týče služebních cest a diet, no, to tam jsme diskutovali v roce 2013. A co se týče trvalých služebních cest, řeklo se, že žádné trvalé nebudou, protože je to moc drahé. Teď mě tiskové oddělení, alespoň německý tisk, mě informovalo o tom, že trvalé cesty jsou příliš levné. No, e, to bych tady ráda věděla tady od kolegyně. My jsme slyšeli, že existuje 13 zaměstnanců z, eh, z administrativy Evropského parlamentu, kteří jsou na takové trvalé služební cestě, ale tady je to třeba vyjasnit. To je naprosto zjevné, protože my máme úkol, je mi jasné, že eh, máme pravidla některá, která jsou dost, dost vágní a nejasná. A proto, když jsme zažili všechny ty diskuzi se zvyšováním či navyšováním diet, a, a proto obchodní, pardon, služební cesty nejsou organizované. To tady rozhodně jsme nikdy nepodpořili, protože tady máme služební místo jako působiště Brusel, a tady se definují určité příplatky, jakože jsme mimo naše bydliště, ale to není vlastně služební cesta, protože služební cesta musí splňovat kritéria služební cesty. A proto jsem velice zvědavá, co nám odpoví mm, administrativa parlamentu, protože i tady je třeba dospět k rozhodnutím. Došlo totiž k případům, kde bylo zakročeno a k případům, kde zakročeno nebylo. Eh, je třeba věcně se na tu otázku podívat, také to uděláme. Musíme tedy se podívat na naši vlastní věrohodnost. A teď ještě otázka informačních kanceláří Evropského parlamentu. O tom už se zmínilo několik kolegů. No, já jsem byla trochu překvapena. Tuto otázku si přečíst takové radikálnosti, protože my jsme se s tím vlastně zevrubně vůbec nezaobírali. Nejsme ani zpravodaji a když existuje nějaká dodatečná informace, tak nám ji řekni, Denisy, protože já se nejsem jistá, zda na základě takové informace můžeme učinit takový dalekosáhlý krok. <clears throat> Proto by bylo dobře, kdybychom k tomu získali ještě několik dalších informací, kde jsou kritické body, kde jsou slabiny a tak dále. To by bylo důležité. Otázka etického kodexu pro členy, tedy pro poslance a ta pracovní skupina. Já mohu jenom říci, si Svoboda mandátu je důležitá. My máme různou politickou orientaci, máme různé politické úlohy. A rozhodně já nechci, abych podala ruku zaměstnanci parlamentu, který mě, potom, který mě touto rukou potom se bude snažit zabít. Abychom tady museli žebronit, žadonit, aby parlament nám prostě říkal, co poslanec smí dělat a co ne. No, tak to tedy, musím říct, leda přes mou mrtvolu. A do toho tedy rozhodně nejdu, e, protože to se potom samozřejmě politicky zneužívá. A kolegovi z Fond National bych chtěla říci, že existuje ohromný rozdíl mezi tím, co jsme zažili u bývalého předsedy a v případu Fond National. Tady je obrovský rozdíl, na to chci tedy poukázat. A tady chci eh, hájit bývalého předsedy, protože ty argumenty jsou tady úplně jasné. To je naprosto průzračně jasné. A když si přečteme, kdybychom si mohli přečíst jasné stanovisko Fond National a, jenom odmí, a nejenom odmítání toho, co předložil konkrétně na stůl Evropský parlament. To je tady můj názor a teď by bylo dobré, kdyby eh, Denis ještě udělal závěr. Děkuji, ne. Pokusím se to nějak schrnout, abych nebyl ve své odpovědi příliš dlouhý. Pár bodů tady zmínilo vícero kolegů a kolegyň. Transparentnost ve smyslu obecné úhrady nákladů. Řekl bych, že jsem v poslední době dostával maily od lidí, kteří mi psali, ty měsíčně dostáváš taky 4 tisíce eur, kdy je tam a ty peníze si myslíme, že by se měly investovat eh, lépe, třeba k potírání chudoby v Nizozemsku. Já jsem jim odpovídal, že za A je to nesmysl a za B já patřím k těm, kteří 10 tisíc eh, investují každý rok, ale člověk je tady pod určitou povinností předkládat důkazy, ale to jsou taková trvalá témata, která se pravidelně vrací. a většinou to je neoprávněná kritika, ale e, také je samozřejmě na místě říct, že je potřeba transparentnost. Když se podíváme na delegace v Evropském parlamentu, tak e, to je vždycky tak i na konci mandátu, že se provádí uh, kontrola, třeba i jenom namátková, ale to já bych eh, nechtěla, aby na webu musela být každá účtenka, ale abychom měli občanům šanci vysvětlit, co necháme ze svých výdajů prověřovat a kontrolovat. Tady je samozřejmě možnost, prostor o tom diskutovat. Že by třeba každý využíval část eh, nákladů k externí nezávislé kontrole, ale je třeba jasně občanům dát najevu, že to není plat navíc, ale že s těmi penězi řádně zacházíme. Samozřejmě je třeba ty peníze vynakládat efektivním a účinným způsobem. Otázka je, zda stanovit nějakou hranici, nebo zda to podrobit namátkové kontrole. Ano, to jsou skutečně dobré možnosti. Na plénu to jeden hlas eh, tenkrát neprošlo, ale je to důležité pro image parlamentu a mnozí řečníci zmiňovali situaci ohledně bývalého předsedy parlamentu a jistých nesrovnalostí. No, já si myslím, že se všichni shodneme do té míry, že je třeba se na to podívat objektivně a je e, třeba si vyžádat odpovědi na naše otázky. Já bych si přál, aby také bylo možné se stínovými zpravodaji vést debatu. Jeden problém je, že když budou národní volby během štrasburského týdne, tak ten týden pro mě vlastně jakoby vypadá, ale vypadává, ale je důležité podívat se na to, jak to téma pojmout s důstojností, jak se na takovýto výbor sluší a patří. Ano, měli bychom se snažit, aby ta zpráva měla vypovídací hodnotu. A teď ještě něco k těm politickým stranám, evropským politickým stranám. Já nechápu, že bych měl být proti tomu, aby dostávali příspěvky. To rozhodně ne. Tady v tom odstavci se hovoří o těch 15% daní nebo o externích příjmech. To jsou v podstatě dary, které tyto strany mohou dostávat. To by pak ještě mohlo vést i ke zlepšení a je třeba tady se podívat na to, zda snad změnit tu spodní hranici. V každém případě mně nejde o to, aby se uh, zrušili tyhle příspěvky 5%, 15%, to se dá samozřejmě měnit a pak mm, tu dotaci změnit z 85 na 95 nebo obráceně. No, prosím, potom otázka asistentů a téma whistleblowerů. Tady souhlasím se zelenými. Pokusím se to nějakým způsobem sformulovat do toho textu. Také zcela souhlasím s poznámkou, která tu zazněla, týkající se nákladů za Štrasburg a asistentů. To se opravdu hodně odchyluje od jiných kolegů, takže když chci mít nějaký bezpečný hotel, tak to, co oni dostávají, opravdu je uh, hodně na, na ty prostředky. Z tomu by se člověk měl opravdu věnovat. Generální tajemník to ví a objevuje se to jako téma i na prezidiu. Dál bod informace. Tento bod je v podstatě něco, co přesahuje téma informačních kanceláří. Já jsem chtěl kritizovat hlavně Brusel a Štrasburg jako místa informačních kanceláří, ne tak moc jako jiná, ne tak moc jiná místa. mohu to samozřejmě znovu probrat, ale v dnešní době je tře- přece třeba oslovit ty občany, kteří se o nás příliš nezajímají. A to mi to chybí, hovořím s národními parlamentáři, se studenty, kteří něco o EU vědí, nebo vědci, kteří se z povahy své práce EU věnují ale my prostě potřebujeme něco víc než pouhou informační povinnost. My potřebujeme informační politiku, kdybychom lidi vtáhli do otázek Evropské unie. A my musíme se věňovat i kritickým otázkám, třeba ta obecná úhrada výdajů v parlamentu. To jsou věci, některých se můžeme vzdát, ale naopak některé bychom tam měli doplnit. A pak ještě bod, který zmínil zástupce ALDE, dokumentace a výsledky vzdělávání a školení, no s tím naprosto souhlasím. Co rozhodně nepotřebujeme, je, abychom, aby vznikalo kde co, a aby se z toho zase vyvodilo, teď jsme toho tolik udělali, ne, my si musíme říct, že chceme, aby vznikaly produkty a nakonec, aby ty zprávy byly dobře formulované, tak je třeba provést předběžnou analýzu těch informačních služeb a říct si, dobře, to jsou účty, z nichž se vychází, tady jsou podklady, nepotřebujeme nějaký velký referát, nepotřebujeme žádný nový orgán, ale mě by, pro mě by bylo důležité, abychom měli transparentní kontrolu. Děkuji. Lhuta pro předložení podněvacích návrhů 6. března 14 hodin, času už není mnoho. Jsme na konci tohoto bodu a následuje další bod, bod 59, udělení absolutoria souhrný rozpočet. Slovo dostane kolega Omarži. Máte hned slovo, prosím. Paní předsedkyně, děkuji vám. we would, I would like to urge Bien. you all to, <laughs> if you want Donc, to leave allons... the room, please do it ASAP. Chcete-li opustit místnost, učiňte tak, pro, učiňte tak prosím obratem, co nejrychleji. No, Děkuji, já tady využiju okamžikové, aby představila svou zprávu, která se týká absolutoria Evropského rozvojového fondu, návrh zprávy Eh, pracovala jsem na ně velice dlouho, velmi pečlivě, detailně a měla jsem několik pracovních schůzek s Evropskou komisí, které děkuji za to, že byla ochotná se se mnou setkat a spolupracovat mnou zejména Děkuji panu komisaři Mimicovi, se kterým jsem se setkala. Rovněž také děkuji všem kolegům, kteří se ke mně tedy přidali v této fázi vypracovávání zprávy, tedy zejména děkuji stínovým zpravodajům, ale také zpravodajům pro stanoviska, která se týkají, eh, kteří tedy vypracovali stanoviska za jeden, další výbory. Eh, vy máte tedy návrh zprávy k dispozici, já tedy nebudu nyní vstupovat do detailů, do všeho, co tedy mám ve svém návrhu zprávy, ale dnes odpoledne pouze podtrhnu několik klíčových bodů, které má ve své právě a které eh, právě se týkají přímo rozpočtové kontroly a nejdříve na prvním místě bych tady nadnesl otázku, která se týká důvěryhodnosti účtu a e, prohlášení o důvěryhodnosti DEVKO. Co se týká e, roku 2015, tady připomínám, že výdaje jsou byly jaksi prováděny podle různých čtyř způsobů a vy vidíte, že ve své zprávě já vítám úsilí, které bylo vyvinuto ze strany Evropské komise pro to, aby snížila dřívější prefinancování a také ty takzvané RAL, tedy neuhrazené závazky. Ovšem, bohužel, musím spolidování kontrolovat, že Eh, na rok 2015 bylo věce málo závazku na platby, což tedy vedlo k rozpočtovým problémům. Co se týče spolehlivosti účtu, tady velice eh, litují toho, že míra chybovosti se od roku 2014 nesnížila, tady máme 3,8% a zcela naopak tato míra se již několik let zvyšuje. 25% platek, které účetní dvůr zanalizoval, Eh, skutečně byly chybové a typologie těchto chyb zůstává stejná. Tedy připomínám, aby výbor se zvýšenou pozorností věnoval tomuto typ chyb, eh, které se týkají zejména toho, že nám nejsou důkazní eh, materiály, anebo tam nebyly respektována pravidla, která se týkají vypisování veřejných zakázek. Dále, předfinancování. Zde konstatuji, že 9,6 milionů eur odpovídá nevyužitému předběžnému financování. Tyto peníze byly chybně zapsány jakožto operační produkty. Z tohoto pohledu si myslím, že výbor by měl přijmout nová opatření, aby v budoucnu zabránil takovémuto typu chyb, neboť se skutečně týká o jak týká se to integrity našich fondů. A zejména se to týká e, výběru e, výběru e, jak si, úroku z toho předběžného financování. Dále chci ještě říci, že jsou tady jistě problémy s kontrolami, z mezery v kontrolách. A dále ve své zprávě chci potrhnout skutečnost, že podle účetního dvora komise by bývala měla a mohla snížit míru chybovonosti z 1,7%, pokud by použila veškeré informace, které měla k dispozici. Co se týče prvků, které se týkají toho eh, v rámci pojištění. Tady jsem velice rád, že komise eh, dodržela doporučení parlamentu, že tady máme různou rezervu, diferencovanou a ne tedy již generální všeobecnou rezervu. Tady chci, aby komise skutečně zohlednila veškeré akce, které byly napraveny v rámci veškerých těch rezerv. Není eh, africká mírová facilita. Zde jsme měli debatu za zavřenými dveřmi a já děkuji předsedkyni, stejně tak jako předsedkyni roz, výboru pro rozpočet za to, že zorganizovali tuto debatu za dveřní dveře, která byla bys, velice zajímavá, která nám dovela položit si otázky a jak si trochu posílit naše obavy, říci, které jsou a také jsme odpověděli určité, eh, obdrželi určité odpovědi od komise. A co se týká mne, tak musím říct, že tyto odpovědi jsou stále ještě nedostatečné. A budoucnu očekávám, a doufám, že mý kolegové sdílí můj názor, očekávám od Evropské komise, že bude konkrétně reagovat a jednat tak, aby přizpůsobila zprávu a koordinace a odpovídající odpovědnosti aktérů, kterých se to týká, e, podle toho, jakým způsobem tedy bude vypadat vyhodnocení tohoto instrumentu a zejména ne, neboť Evropský parlament přijal jistá korektivní opatření, tak tedy je důležité, aby tato opatření byla skutečně přijata a aby přispěla ke zlepšení celé situace. Za druhé, velký druhý bod, který se týká této zprávy. Viděl jsem, že jste provedli jakési hodnocení přístupu, který se týká výsledku a potom toho eh, snahy o ten výkonnostní rozpočet. A já tady tedy mám jisté doporučení pro to, abychom zlepšili efektivitu a výkonnost v rámci zprávy EDF, eh, e tohoto fondu. Ne, nebudu tady detailně vše vyjmenovávat, co navrhuji, ale pouze bych chtěl trvat na tom svém návrhu, že chceme vyvinout určitou typologii důvodů zablokování a veškerých potěží, které, se kterými se potíkají delegace, když realizují projekty. A zejména je tady povinnost bezprostředně informovat, pokud nějaký projekt byl označen jakožto červený tři roky následně, tedy po sobě. V takovémto případě je nutné Eh, skutečně použijí ten použijí eh, poslední prostředek, což je zastavení projektu a okamžité zastavení peněz. Samozřejmě, že uznávám veškerý progres, který ten pokrok, který již byl eh, učiněn delegacemi Evropské unie. A dále poslední návrh který v podstatě je samozřejmě týká se to veškerého souboru evropských politik a samozřejmě se to také týká eh, DF. To je nutné zjednodušení kontrolních pravidel, což je nezbytné pro to, abychom snížili míru chybovosti. Velké třetí takové téma, to je to, co se týče těch externích aktérů, a které Ovšem přesto se zapojují do cílů našich politik. To jsou tedy ty různé svěřenecké fondy, dále je to Evropská investiční banka a rovněž jsou to instituce, mezinárodní instituce. Jistě jste si přečetli zprávu, jistě jste viděli, že tam upozorňuje na jistou řadu problémů, které se právě týkají kontroly a Eh, týká se to jak těch svěřenských fondů, tak EIB, tak mezinárodních institucí. A doufám, že se nám podaří dosáhnout našich cílů, tedy za eh, větší kontrola, větší transparentnost a zároveň také kontrola dosahování našich politických cílů, neboť z určitýmho pohledu, určitým způsobem, samozřejmě eh, takovým nepř- nepřímým způsobem, oni se také podílí, nebo tento pont se podílí na uh, splňování politika cílů, který jsme si my definovali. A na závěr jste všeobecné poznámky, které jsou spíše politického charakteru a které se týkají Evropského rozvojového fondu. My tady jsme na výboru pro rozpočtovou kontrolu a velmi jsme znepokojeni otázkou výkonnosti. to je samozřejmě zcela legitimní, abychom se tímto zabývali, abychom se ptali na to, zda e, je naše pomoc účinná, efektivní a já si myslím, že tady netrváme dostatečně na to, abychom měli skutečně ten soubor politik, který bude navzájem, evropských politik, který bude navzájem koherentní, neboť vidíme, bohužel, že v mnoha případech to úsilí, které vyvíjíme, nebo které vyvíjí ti, kteří eh, eh, mají svěřené tyto rozvojové politiky, toto území je oslabeno tím, že se provádí zároveň jiné typy politik, například obchodní politika nebo rybolovná politika, ale mohli bychom také jmenovat eh, celou řadu dalších oblastí. Skutečně dochází k tomu, skutečně tady potřeba zajistit, aby veškeré tyto politiky byly koherentní, abychom tady pokud uvažujeme, uva- uvažovali globálnějším způsobem. Já bych chtěl trvat na skutečnosti, že a tady jsme v debatě, o tom jsme že hovořili s komisí, a komise nám to potvrdila minulý, na minulý zkus, že tady je ta rozvojová politika je samozřejmě také ovlivňována i s tím počtem krizí, které mohou ničit nebo oslabit cíle, které my sledujeme naší rozvojovou politiku. Já pocházím z zámořského regionu a pokud eh, dojde k přírodní katastrofě, například v mé oblasti, v klimatické katastrofě, například cyklon, velice silný cyklon, tak mohu dosvědčit, že tady dochází k úsilí, ale pak je to celé zničeno, například když dojde k zároveň k politické krizi, takže bychom toto měli vše zohledňovat, když vyhodnocujeme tyto politiky. Za třetí, třetí bod, eh, který mi velice leží na srdci a já už jsem měl příležitost o tom hovořit s panem komisařem Mimicou před několika dny. Parobie, to byla otázka zámořských zemí a území a já trvám na skutečnosti, že zámořské země a území mají ústavní svazky se členskými státy Evropské unie, s Francií, Velkou Británií, Nizozemskem, Dánskem. A trvám na tom, že jsou součástí evropské rodiny. A proto je třeba abychom zvolili jiný přístup, specifický přístup a e, veškeré se tyto země, PTOM, stejně tak jako my v Evropském parlamentu, o co nám jde? Jde nám o to, abychom měli nástroj, který se bude věnovat. Byl, byl by takový si specifický nástroj financování, který by dovolil snížit špatný způsob využívání takovýchto fondů zámořskými zeměmi a územími. Budoucnost kotonu. Já bych ještě tady zanesl otázku, a už jsem o tom hovořil na minulé schůzi. Když hovoříme o zemích AKT, tak často zapomínáme na to, že více než 80 zemí AKT jsou malé ostrovní státy, jsou to rozvojové země. A samozřejmě tam také patří i se velké africké země, ale 80 zemí AKT, možná i více, mám pocit, to jsou malé ostrovní státy, to jsou tedy malé ostrovní rozvojové země. A pro ně ty, eh, ty naše odpovědi či nabídky, reakce musí být zcela jiné než pro ty velké země. Proto samozřejmě můžeme sledovat naše cíle, ale musí to jít rychlejším způsobem, když eh, tedy eh, máme dočení s těmi malými zeměmi, než když se zabýváme velkými zeměmi. Já už tady vidím takové období post kotonu, pokonu. Tady si myslím, že bychom měli lépe zohlednit právě tu otázku ostrovních států a měli bychom pro ně přímo nadizajnovat nějaký nástroj přímo pro tyto ostrovní země, aby měli svou vlastní strategii. A na závěr bych nadnesl otázku migrace, která je samozřejmě eh, středobožem našich eh, veškerých eh, znepokojení. Já si myslím, že 50 či 5% tedy těchto cílů se týká právě migrace, neboť samozřejmě čím více je země rozvinutá, tím méně z ní lidí odchází, ale my bychom měli mít globální vizi na tuto problematiku politika rozvojová není jediná politika, která může se snažit nějakým způsobem řešit otázku migrace, která je tak důležitá. Podívejme se na demografické odhady, já už jsem to tady říkal, v roce 2100 budeme mít na světě asi 12 miliard obyvatel, možná více, a na africkém kontinentu budeme mít více než 4 miliardy obyvatel, tedy z 1 miliardy se dostaneme na 4 miliardy, je tedy čtyřnásobek během stále. Například obyvatelstvo Nigérie v roce 2100 bude mít asi 900 milionů obyvatel, což je momentálně to, co má celý africký kontinent. A v roce 2100 obyvatelstvo evropského kontinentu bude okolo 600 tisíc milionů obyvatel tedy 600 tisíc obyvatel, promiňte, což to je v podstatě ten počet, který máme nyní. Tím vám chci ukázat, co musíme očekávat, tedy nejenom klimatické změny, které již probíhají, ale současně velký tento demokratický vývoj. A samozřejmě klimatické změny ještě zhorší veškerý dopad demografického vývoje, což budou další podmínky, které ještě jaksi budou živnou, další živnou půdou pro migraci. Tedy my musíme již nyní přemýšlet, jaké reakce na tyho výzvy zvolíme. A na závěr, když tedy zvolíme globální pohled na ty, politiky, tak vidíme, že veškerý ten soubor planetárních výzev i evropský výzev je něco, co se velmi týká Afriky, Karibiku a pacifické oblasti. Jsou to klimatické změny, migrační výzvy a také a já na tom trvám, aby právě v, v, ohledně postkotonu jsme zohlednili otázku ztráty biodiverzity. Jsme v takové šesté velké vlně mizení druhů. Většina těchto druhů mizí v Africe. A prostřednictvím rozvoje politiky bychom mohli nějakým způsobem zakročit uh, abychom čelili i této výzvě. Samozřejmě to už jsem velice daleko od eh, kontroly rozpočtu a od cílu mé zprávy. Je ještě 6. březen lhuta pro předkládání návrhu. Budeme mít stínově schůzi stínový zpravodajů ve Štrasburku, ale ještě návrhy kolegům, aby během naší schůzky stínových zpravodajů jsme dali absolutorium komisi. Čekám, že tento výbor eh, dává veliký význam Fondu pro rozvoj a všichni zpravodajové se ze srdce o tuto otázku zasazují. A nyní Madame Schmidt. Děkuji, milí pane zpravodaji, milí kolegové. Normálně se to dělá tak, že se děkuje účetnímu dvoru a zpravodajovi. Myslím si, že jste vypracoval vyváženou, velice podrobnou zprávu. Mm, podívejme se na tu délku představení této zprávy. To, co se znovu ukázalo, je, že rozvojový fond je něco takového jako běžně podezřelý, když se jedná o nedostatečné zmapování výdajů a problémů. A to je samozřejmě závažné, zejména v případě Eh, když se podíváme na to, že 11. rozvojový fond eh, vyběhne do roku 2020 a má 30 miliard eur a celkové zdroje 9., 10. a 11. rozvojového fondu byly 76 milionů eur. A když eh, tolik peněz daňových poplatníků stojí ve hře, tak bez eh, spolurozhodování parlamentu se peníze vydávají a v tom případě je kontrolní zpráva jedna z nejvýznamnějších, o které tady můžeme hovořit. Eh, sice vyvážená zpráva, ale přece jenom bych ráda řekla, že zejména u těchto výdajů se musí jednat o naprosto jednoznačnou řeč. Velké pochyby mám v následujících oblastech stará zátěž ve formě ralů, eh, svěřenecké fondy, povinnost účtování, šéfové oddělení Evropské eh, SVČ, eh, zaměstnanci v mezinárodních organizacích, zejména v OSN. Já jsem byla loni v New Yorku a hovořila jsem s příslušnými lidmi a tady máme před námi ještě velký kus práce. Potom přímá rozpočtová pomoc a takzvané Key Performance Indicators. Já jsem teď neměla to potěšení, nebo jak bych to měla říci, hovořit eh, s komisařem Mimicou, ale navzdory tomu eh, eh, mm, jsme se ptali na ty recovery orders, na tedy zpětné uhrady a i v této oblasti budu vyžadovat určitá vyjasnění a podám pozměňovací návrhy. Myslím si, že po té, co všichni vyžadujeme, viditelnost a transparentnost Evropské unie, je to v zájmu nás všech. Specifika Evropského rozvojového fondu spočívá nejenom v tomto ohromném množství prostředků, ale v, také v tom obrovském zeměpisném pokrytí, na němž se peníze vydávají. 79 afrických zemí země Karibivku, Tichého oceánu. Dodatečně malá část spadá do takzvaných zámořských oblastí. Víme, že hlavní část peněz eh, je investována do afrického prostoru, a sice 29,1 milionů eur a do zámoří a výsostných oblastí 365 milionů eur. Já mám tedy, milý pane kolego zpravodaj, velké pochopení pro to, že se speciálně soustředíte na tyto zámořské oblasti, ale přece jenom bych ráda tady jasně řekla, že takové specifické odkazy v kontrolní zprávě, eh, která se zaobírá x miliardami eur, vlastně tady se nemusí vydávat, protože většina peněz se stejně nevyčerpá v této oblasti podle mého názoru se jinak ve zprávě docela dobře podařilo zmapovat ty hlavní body, ale přesto přijdu s mnoha pozměňovacími návrhy. Děkuji. Paní kolegyně Karnbachová. Už jsme měli francouzštinu, němčinu, takže já budu pokračovat v angličtině. Pro mě to bude snažší, protože mám poznámky v angličtině. Chci poděkovat panu zpravodajovi za jeho práci a stejně jako pan Schmidt děkuji za tuto nesmírně konstruktivní zprávu. Moje politická skupina také lituje toho, že nedostatek spočívající k plá, ke splácení úvěru vedl k určitým spožděním a to mělo negativní dopad, dopad na na ty částky, které byly odhadnuty skutečně ve vysokém objemu a přenášejí se ty potíže z jednoho roku do druhého, zejména z roku 2015 do roku 2016. Eh, zejména když se podíváme na osmý program. Naše skupina při všech příležitostech zdůrazňuje, že je třeba navýšit demokratický přeskum a odpovědnost a efektivitu, transparentnost a viditelnost. Také proto je nutné snížit transakční náklady, abychom měli jenom jeden soubor pravidel, který by se uplatňoval. Tak prostředky z rozvojového fondu by neměly být využívány k jiným prostředkům, než je bezpečná kontrola hranic a návratová opatření. Vyzýváme komisi, aby ubezpečila, že současné návrhy které jsou v rozpočtu a souvisejí s rozvojovou pomocí, musí být konstruktivní a budou se také týkat prevence migrační krize. Jedná se také o externí výdaje v Africe. Potřebujeme zabezpečit naprosto bezvýhradné zapojení Evropského účetního dvora a parlamentu. Souhlasím s, se spravodajem v tom, že nemáme ještě dostatečný přehled, abychom mohli identifikovat veškeré odpovědnosti a kompetence, abychom mohli zkontrolovat, zda skutečně ty finanční prostředky byly vydávány konkrétně v té oblasti externí na prevenci v oblasti migrace. Rovněž musíme zabránit eh, riziku zneužívání fondů a dvojí financování eh, protože země AKT stále ještě využívají také mm, technickou podporu a asistenci. Musíme také správně zohlednit opatření kontroly, abychom využívali stávající nástroje, v rámci rozvoje partnerství s jinými institucemi a aby země, které jsou příjemci, mohly mít užitek z této spolupráce. Je třeba, aby efektivita byla tím nejdůležitějším faktorem. Vítáme, že komise integrovala také hodnocení rizika, které je charakterizováno komp komplexním hodnocením četných rizik. Mnoho zemí čelí, se nachází v jiném stádiu rozvoje a je třeba, abychom přesně monitorovali situace a aktualizovali analýzu rizik. Mohla byste to číst pomaleji, praví paní předsedkyně? Také uznáváme užitek spolupráce s mezinárodními organizacemi v určitém specifickém kontextu ale je nezbytné opravit slabiny, chyby a také zlepšit viditelnost Evropské unie, protože využívání prostředků z Evropského fondu pro rozvoj musí být pro veřejnost transparentní a viditelný. No a je třeba samozřejmě zahrnout stanovisko účetního dvora při udělování absolutoria. My vyzýváme, aby se tady posílily aktivity pro posílení kvality informací a aby se zabránilo transakcí bez prostředníků. A nakonec chceme znovu zdůraznit potřebu mít veřejný seznam kritérií týkající se prostředníků. A na tom by se mělo pracovat parlament společně s komisí. My se těšíme na další schůze. No a to je pro dnešek všechno. Děkuji vám. Tak. Děkuji mnohokrát. Tímto eh, již jsem vyšetřila seznam eh, řečníků a vítám se zástupce DG Devko, kterému tímto dávám slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji. Jo. D'abord proposer euh, la décharge. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem tedy eh, pověřen zprávou 8., 9., 10., 11. ETF. Děkuji panu zpravodaji pro návrh eh, v textu. Co se týče absolutora, je to velice vyvážený přístup, který tam zvolil a chválí tam jisté věci, i když samozřejmě jmenují jste slabé stránky a má tam také návrhy, jak vylepšit. Samozřejmě jako vždy komise udělá vše možné, aby uspokojila veškeré požadavky Evropského parlamentu. Mnoho těch bodů eh, se skutečně velice dobře rozmodeno no, v dokumentu pana Spravodovi, nebudu tady to odpovědět na vše. Zmíním asi takové ty nejdůležitější. Tady byla položena otázka, která se týkala eh, těch návratů, těch návratných částek. Paní Schmidt, myslím, se to Eh, tady zopakovala tuto otázku. Já musím říct, že ty veteré korekce, které byly učiněny, ty to byly ty dávky, které byly... Ty... My jsme neměli přesně, eh, přesná čísla o tom, tedy, které ty částky byly vybrány zpět, takže přesně nevíme, jak to vypadá. Eh, nemáme tady přesná účetní kritéria, kterými bychom to mohli podložit. A co se týče míry chybovosti a kontrol ex ante, co se týče míry těch starých účetník říkal, že to je 3,8%, to je relativně stabilní, když tady máme jisté mírné navýšení, samozřejmě to eh, zejména se týká modifikace metodologie výpočtu. No, co si, ale musím říct, že pracujeme ve velice obtížném kontextu, to je třeba si uvědomit, co to země, které často jsou velice nestabilní, máme tam zóny konfliktní, válečné zóny a naopak eh, bylo konstatováno pro rok 2015 8%. Takže a jaká je vlastně da, da, mí, mí, ten rozdíl mezi tím eh, mírou posilnosti a tou reziduální mírou, to si vypočítává komisám, to jsou veškeré kontrolní operace, tam jsou zahrnuly a veškeré ty smluvní eh, požádav, jak si smluvní veškeré závazky a musím říci, že správci těch projektů mohou vlastně v průběhu projektů ještě korigovat ty chyby, které již byly konstatovány dříve by prostřednictvím analýz účetního dvora. Někdy je to tím, že prostě chybí dokumentace, to je častá chyba, protože v mnoha těchto zemích je ta situace tak nestabilní, křehká, že někteří partneři, zejména z občanské společnosti, nejsou schopni, nemají prostředky pro to, aby E, měli kvalitní archivy, kvalitně archivovali veškeré dokumenty a někdy dochází k tomu, že prostě nerespektují pravidla. Takže tady máme skutečně podvody jste, ano, e, nerespektují se postupy, pro vypisování výběrových řízení, ano, to tady máme, takovéto případy existují. Pak tam jsou potíže, které se týkají způsobilosti, kritérie a přidělování smluv. E, Vyvíjeli jsme systém hodnocení ex ante, které je skutečně velice dobrý, rozvinutý a některé informace ovšem se nám někdy, eh, tedy těm správcům, jak si uniknou, ale musíme vidět, jaká je vlastně ta, ta vazba mezi mírou chybovosti a mírou reziduální chybovosti a eh, nákladem na ty kontroly. To je třeba si uvědomit. Eh, to jsou ty veškeré administrativní náklady. Míra eh, vychrnosti se spíše eh, jak si snižuje, míra kontrol také. Dále kontroly ex, ex ante veškerých transakcí, to jsou tedy veškeré tedy smlouvy, která nám předkládají naše partnerské státy. To jsou smlouvy, které jsou vlastně udělány na trhu podle procedur, které přijala komise naše partneř, partneři. Ne, eh, ko, neplatí těm smluvním partnerům, to je komise. Tedy je to systém nepřímé zprávy, je to velmi kontrolováno komisí. A tady skutečně si musíme vždy klást otázku e, těch nákladů na ty kontroly, vždy, když chceme tedy znížit míru chybovosti. Co se týče výkonnosti, skutečně tomu jsme se věnovali. Co se týče projektů, které jsou takzvaně zablokovány, to jsou tedy ty projekty, které my jsme kvalifikovali jako červené projekty. Tady to monitorujeme velice a samozřejmě tady zareagujeme na to, co chce parlament. Týká se to výroční zprávy roce 2016. Hodnotíme projekty. Eh, identifikovali jsme tyhle problémy, to jsou zejména problémy s bezpečností a také se správní eh, kapacitou těch partnerských států a snažili jsme se skutečně již přijmout veškeré eh, opatři, opatření na to, abychom zlepšili situaci. Takže si myslíme samozřejmě, že jisté projekty zastaveny musí být, protože nedosahovaly těch cílů, které měly. A pak zde máme mnoho projektů, které jsou červené, asi 155%, v roce 2015 červené, 116 se zlepšilo, takže šli na oranžovanou právě díky těm e, opatřením, které jsme přijali. Ovšem bohužel některé červené projekty skutečně zůstávají červené, zejména s ohledem na bezpečnostní situaci. Dále, co se týče svěřenských fondů, tam eh, bych tady chtěla odstranit jisté nedorozumění. Hovořilo se o externích partnerech, externích aktivitách, o mezinárodních organizacích či o eh, Evropské investiční bance, což, jsou, což je také organizace, která má přispívat k provádění evropských politik eh, v oblasti rozvoje, která skutečně by také měla být kontrolována. A samozřejmě naprosto sdílím to, co tady nesla a navrhl pan, pan zpravodaj v této oblasti. Dále, nutná transparentnost, to ano, ale nad to ještě musíme se snažit vyhnout tomu, aby partneři, aby tedy docházelo k fragmentarizaci veškerých nástrojů a dále. Parlament samozřejmě tady hovořil o kontrole těch svěřenských fondů, my jsme o tom hovořili, máme tam ty různé vedoucí výbory a nadále e, eh, takto postupujeme. Eh, co se týče té obavy, a tu sdílíme naprosto s Evropský parlament, tady musím říct, že veškeré eh, ty součásti jsou řízeny komisí, to znamená, je to celé podle kontrolní funkci komise. Například eh, to pro, prohlášení vedenosti ředitele DG DEFCO, to se týkalo právě rozvojového fondu, svěřenského fondu a dalších a veškerých projektů, které fond prováděl v členských státech. Ten svěřenský fond eh, byl zahájen do různých tzv. building blocks, to jsou tzv. elementy, které podporují eh, to prohlášení o věrnosti. Co tady znamená, je to různé typy, tedy výkaznictví, to je výkaznictví, které provádějí vedoucí delegací v rámci svých prohlášení o věrnosti, jede to až na úroveň grání ředitele a pak zde máme takzvané reziduální míry chybovosti. Je vais, je vais peut-être terminer. No, možná bych tady uzavřel tím, že řeknu, ehm, protože ten bod už tady taky zazněl, co se týče Africa Peace Facility. My jsme zahájili celou řadu akcí, jak vy to víte, v rámci akčního plánu. Interní služba se domnívá, protože jsem se samozřejmě také ptala, kým tady zazněla ta otázka, jak jsme se účastnili kontroly tohoto akčního plánu. Je třeba říci, že většina projektů byla zahájena. I dnes se domníváme, že Africká unie není schopné, schopna udělat si vlastní hodnocení a my do té doby nebudeme ochotni otevřít tu rezervu pro African Peace of mm, Facility a budeme to sledovat velice zblízka. Co se týče auditu ze strany interního auditního servisu, tento nekonstatoval žádné nesrovnalosti. Zásadním problémem je interní kontrola, čili související s potenciálním rizikem. Od roku 2009 jsme podepsali memorandum s Africkou unii a tře- je, je třeba říci, že nové finanční nařízení eh, vůči Africké unii vzneslo nové požadavky a Africká unie nebyla schopná je splnit. A od roku 2015 monitorujeme toto téma velice zblízka. Inu, eh, tím bych asi skončil, dovolíte-li. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám za vaše stanovisko. Tím jsme dospěli ke konci našeho veřejného zasedání. Lhůta pro předkládání pozměňovací návrhu už to zazněla. Děkuji vám za diskusi. A teď budeme pokračovat se setkáním koordinátorů, že koordinátory žádám, aby zůstali v místnosti a prosím, aby jinak všichni ostatní opustili sál. Ukončuji schůzi.